podporu a že frakce SD a Zelení a GUE mají poněkud odlišný názor. Uh, Když musím křičet, tak potom kašlu. Korin. Ano, děkuji paní předsedkyně. Za EPP bych řekla, že Vzhledem k současné krizi a situaci v Řecku, myslíme si, že je velmi důležité, aby parlament hlasoval o našem stanovisku eh, k balíčku ekonomické zprávě. A my jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout do široké míry dohody s radou díky velkému úsilí ze strany komise a rady. A já bych zmínila Andrese Karamana, který byl velmi trpělivý a velmi rozhodný. Musel předložit celou řadu silných argumentů do této diskuze, abychom se dostali do této fáze. A nebylo to snadné. je velmi snadné kritizovat, protože všechno, co uděláte, uděláte špatně, ale není to tak. To, co jste udělal, opravdu dospělo k tomu, že jsme ve čtvrtek ráno ve tři hodiny po 12 hodinách jednání dospěli k dohodě. to znamenalo také, že jste byl 23 nebo 24 hodin na nohou a já vám za to chci také poděkovat, protože jsme se dostali opravdu velmi, velmi daleko. Chceme tento týden hlasovat, aby bylo jasné, jaké k tomu zaujímá parlament stanovisko, protože jinak eh, závěry ECOFINu rada posvětí a pak už to bude Jasné, parlament bude vyautován, takže určitě vás nepřekvapí, že parlament měl a má závažné problémy s některými ze závěrů rady toho úterního zasedání. A ohrozí to většinovou podporu pro tento balíček zde v parlamentu a my rozhodně takovéto riziko nechceme postoupit. V následujících dnech, když uvidíme, jakým způsobem se vyvíjí situace v radě, a teď navážu na to, co říkal Jean-Paul Gozes. Musíme si vzpomenout na to, co se stalo v letech 2003 a 2005. Musíme se postarat o efektivní rozhodovací pravomoci v radě a v komisi. A to znamená, že právě proto chce parlament trvat na tom, že spuštění těch sankčních postupů, hovoříme teď o sankcích, bude podléhat hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Další věc, o které bych se chtěla zmínit. Po dlouhých jednáních Mezi různými politickými frakcemi v tomto parlamentu se nám podařilo najít společnou linii ohledně makroekonomických nerovnovách ve zprávě Elisy Ferreiro ohledně symetrie a asymetrie. Jaký je tedy přístup, když hovoříme o makroekonomické nerovnováze? Byla to opravdu velmi křehká rovnováha a díky tomu, co jsme projednávali ve čtvrtek v noci, tak jsme dosáhli linie, která by měla být přijata radou a jedná se o symetrii, ale ECOFIN to také změnil. Takže i v tomto bodě je velmi důležité, aby parlament se držel dále své linie. Proto bych tedy za EPP ráda podpořila postup který zde popsala paní Bowles, že půjdeme do hlasování, Budeme hlasovat o tom textu, který byl odsouhlasen ve čtvrtek v noci ve tři hodiny, plus ten pozměňovací návrh ohledně hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou, na kterém parlament trvá. To je zodpovědný přístup a také tím jasně eh, řekneme okolnímu světu, jaké je stanovisko parlamentu, i když jsem si vědoma toho, že především pokud jde o pakt růstu a stability, tak v parlamentu jsou pořád ještě rozličné názory, ale podle EPP udržitelné veřejné finance a převzetí odpovědnosti za veřejné, udržitelné veřejné finance je klíčovou otázkou a my jsme velmi rádi, že můžeme podpořit ten balíček tak, jak stojí zde v tomto parlamentu. Děkuji, Udo. Paní předsedkyně, naše politická skupina vždy říkala, že nutně potřebujeme stabilitu veřejných rozpočtů a že proto jsme vždy k dispozici, abychom se dohodli s ISRADou na dobrém balíčku. Na druhou stranu je třeba toho dosáhnout dobrým způsobem a ne pouze pomocí sankcí, ale pomocí dobré vyvážené strategie, kdy budeme chránit růstový potenciál ekonomik a kdy budeme rovněž dá, zohlední, rovněž zohledníme aspekt udržitelnosti a růstu, tak jak je to zakoveno v cílech strategie EU 2020. Toto říkala paní Wattman Kohl. Jde tím směrem, že zde budeme mít velice malé menšiny. Tímto způsobem budeme mít úsporný koncept, který prohlasujeme v relativně krátké době, aniž by parlament mohl vzít na vědomí to, na čem se v rámci vyjednávání v detailech shodli. Já si myslím, že to je vysoce problematické, zejména ve světle situace v Řecku, ve světle situace situace, ve které se nyní nachází eurozóna, když se podíváme na hospodářsko-politické opatření, které jsou třeba pro záchranu, jistě ty není možné odkládat, není možné říci, že nyní budeme trestat, eh, spořit a pak někdy v budoucnu se podíváme na to, jak vypracovat náš růstový koncept. To je prostě špatná cesta. Já zde mám velké obavy, zejména z důvodu transparentnosti, z důvodu toho, jakým způsobem to mohou chápat ostatní poslanci tento postup. Já jsem již z neveřejné části zasedání toto nadnesl myslím si, že by byla dobrá cesta počkat si do července, tak abychom mohli mít transparentnost, abychom mohli přijít s odpovídajícími návrhy na veřejnost a dospět k odpovídajícímu koncenzu. Chci ještě jednou zdůraznit toto. Naše frakce je ochotna přistoupit na kompromis, který by ovšem obsáhl celý parlament. Bohužel ze strany britských konzervativců a i celkově ze strany KR jsem obdržel negativní odpověď, ze strany EPP rovněž negativní odpověď, a to v tom smyslu, že Jean-Paul Gozes řekl, že vůbec nechápe, o čem mluvím, co se týče odpovědi ze strany ALDE, tu jsem ještě neobdržel, nevím, zda je zde v sále zástupce této frakce, rád bych si vyslechl jejich reakci. Pro nás jsou to rozhodnující věci právě v politických sporech a vyjednáváních. Toto bude určovat naše chování a ještě jednou říkám, pokud si počkáme na červenec, pokud si zajistíme širší konzensus Evropského parlamentu, namísto toho, abychom tady přechodně, urychleně něco prosazovali pomocí velice malé většiny, pokud si počkáme do července, lépe, lépe zohledníme to, co po nás chtějí voliči, lépe dostaneme našemu mandátu, který jsme dostali od voličů. Děkuji. Silvie, Silvi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pracovali na této záležitosti. Bylo to, byla to dlouhá a obtížná práce a myslím si, že zpravodaj eh, tady opravdu eh, držel tempo, pracoval pozdě do noci. Děkuji všem, kteří nám pomohli také na tom návrhu. A myslím si, že jsou tady tady ty problémy, eh, tady toho jednoho kolegy eh, s Řeckem a přesto si teda na to udělal čas, takže si to velice vážíme. Potom tedy k podstatě k tomu, jak rada v ní má spolurozhodování, jak k tomu přistupuje, tady jsem velice zklamaná a, a eh, samozřejmě vlády chtěli jednat, eh, chtěli podepsat a ratifikovat Lasebonskou vládu, eh, pardon, smlouvu, která nám dala tyto pravomoci. A proto je potřeba, aby tu eh, smlouvu také více respektovali. Není možné, aby rada rozhodovala a Evropský parlament tady tomu jenom dodával nějaké zdání souhlasu. Tady eh, samozřejmě jsme ochotni zohlednit problémy eh, rady, ale ve veřejném nebo obecném zájmu Evropy není možné, eh, aby se tady jednalo jenom o prodloužení národních problémů je tady ten problém k obrácené kvalifikované většině. Tady k tomu nedošlo k žádnému posunu a došlo také eh, k určitému novému otevření makroekonomické otázky. Já si myslím, že to je velice problematické a nejenom, že členské státy tady nechtějí, jak se zdá, posílit pakt stability, ale eh, Jean Nantel, nebo zdá se, že oni nechtějí eh, podpořit ani ty věci, které se týkají symetrie, chtějí, aby členské státy byly pod nějakou společnou eh, kontrolou nebo tedy tato věc, aby byly pod kontrolou, především ti, kteří mají společnou měnu, tak to není něco, co by si vymyslel par- parlament. Potom to, že no, ALDE bude souhlasit eh, s eh, tím, že se bude hlasovat ve čtvrtek, tady necháváme otevřené dveře a říkám také u Dobolmanovi, eh, že tady bude potřeba jednat, diskutovat s radou, diskutovat také tady v parlamentu, ale důležitý je také harmonogram je tady jeden důležitý bod a to je eh, čtvrteční a páteční eh, Evropská rada. Hlavy států a vlád eh, se chtějí vyjádřit k této věci, snad se vyjádří také ke stanovisku Evropského parlamentu. Doufáme, že se k tomu vyjádří jednotně a pokud se neschodneme, tak bude potřeba, aby my tady ve všech skupinách se zamysleli nad novým stanoviskem. Potom poslední věc, která je velice důležitá a to je Eurosecurities a eurodluhopisy, eh, euroobligace. Eh, tady jsme souhlasili s mnohými ústupky, vyšli jsme vstříc radě, souhlasili jsme s tím, eh, že jsme z toho stáhli určité pobídky, které pro nás připadaly velice, nebo některé pasáže, které byly velice důležité. A tady buď je potřeba, aby komise udělala své prohlášení, anebo potom potřebujeme, to bylo přímo v textu. To je velmi důležité. Vedle mé pra- zprávy je také obrovská práce na nových nástrojech, paní Ferrery, potom přípravná práce eh, k zprávě z iniciativy Pervaš Beres, potom něco o podvodech, takže já si myslím, že tady je přidaná hodnota, není možné to vše teď opustit, eh, také pokud jde o ekonomický dialog, pokud tady vzájemně na sobě závisíme, jsme propojení, tak musíme spolu také diskutovat. Je potřeba, aby členské státy spolu jednaly. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Především chci říci, že my jako zelení eh, podporujeme pevnou ekonomickou správu. My potřebujeme v Evropě, ale musí odpovídat třem kritériím. Musí být efektivní, to je jasné. Musí být také udržitelná, časově udržitelná. A musí být také spravedlivá. A Myslíme si, že právě v tom ten současný balíček neodpovídá. Musíme tedy přijmout eh, stanovisko, které obsahuje některé dobré věci, ale některé chyby. Pokud jde o pakt růstu a stability, tak celá frakce bude hlasovat proti návrhu Sylvie Goulart. Proč bychom mohli hlasovat, nebo kdy bychom mohli hlasovat pro? Nám tam chybí dvě věci. Za prvé, Musíme mít eh, kázeň nejenom u veřejných výdajů, ale také ohledně investic, boje proti chudobě, klimatickým změnám, zajišťování zaměstnanosti a tak dále. A takovou to kázeň zde nemáme. Říká se tomu EU 2020 a je to jen takový žert, protože nikdo tomu skutečně nevěnuje pozornost. A my chceme dosáhnout kázně, závazné kázně a aby to bylo právě v této zprávě a podpořila, podpořila to většina. Za druhé, nemůžeme mít eh, daňovou udržitelnost, pokud eh, nebudou výdaje odpovídat příjmům. A parlament a členské státy neustále odmítali jakoukoliv formu pokroku v této otázce. Já bych podpořil pak růstu a stability jako první krok, kdybych věděl, že už je připraven daňový balíček, ale to tomu rozhodně nenasvědčuje, vůbec to neexistuje, takže celý ten balíček je podle nás nevyvážený. U makroekonomického dohledu je to úplně jinak. Zde vytváříme nové věci, budujeme nový rámec, snažíme se vyřešit otázky které způsobily krizi ve Španělsku, v Irsku i jinde. A myslíme si, že zde bylo dosaženo pokroku. Chci velmi otevřeně říci to, co jsem zde řekl, že za zavřenými dveřmi. Toto může být věrohodné pouze v případě, kdy makroekonomický dehled půjde oběma směry a bude to velmi jasné, že to bude zaměřeno na ty eh, země, které mají přebytky a ty, které mají zase naopak deficit. Velmi jasně musím říct, že rada to odmítá a my víme proč. Já jsem rád, že parlament se na tomto zhodnul. Někteří by chtěli jít ještě dále, někteří si myslí, že jsme zašli příliš daleko, ale myslím, že jsme dosáhli dobré dohody a pokud se jí budeme držet, tak eh, i u makroekonomického dohledu my budeme hlasovat pro. Potom to, co udělala Vicky Ford ohledně rozpočtových rámců, tak to také přineslo dobré výsledky a my to podpoříme v tom smyslu, že potřebujeme, aby rozpočty byly připravovány profesionálně. Na závěr chci říct jednu věc. Hodně se zde hovořilo o Paříži a Berlínu v posledních eh, dnech. Já jsem samozřejmě z malé země, ale také vím, že v Evropě by se nedosáhlo vůbec ničeho, kdyby zde nebylo velmi silné vedení ze strany Paříže a Berlína. Já bych očekával od těchto dvou velkých ekonomik, že poskytnou Evropě vedení, že budou usilovat o mnohem ambicióznější balíček pro ekonomické zprávy. A naopak my jsme dosáhli takové věci, jako já ti poškrábu na zádech, ty poškrábeš mě, to vůbec není možné. Uh, říkáte, eh, na jedné straně eh, vy podpoříte symetrii a eh, my to vyměníme tady za delegované akci. To podle mě je podvod na občanech. Elisa a Karl čekají, až si budou moci vzít slovo a pak zde máme také zpravodaje. A máme zde také předsedkyně vlády Bermud a ministrině financí, která už tady 10 minut čeká. A my zde máme výměnu názorů také s předsedou rady. Takže já se opravdu pokusím omezit vaše vystoupení na minimum. Dám také slovo panu Fejovi, protože je zpravoda, ale nikomu jinému už slovo nedám. Jedině, kdyby ještě přišel nějaký další zpravodaj. Eliso. Thank you very much, Chair. I'll be very... Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručná. Chci zopakovat, co zde říkal už Udo ohledně toho, jak neadekvátní je v této chvíli předkládat sankční balíček. Myslím si, že makroekonomická nerovnováha to je něco nového. Pokud se podíváme na pakt stability a růstu a právě protože je to nové a má to za cíl rozšířit přístup k tomu, co se skutečně odehrává v Evropě, tak je důležité, abychom to udělali správně. My, parlament, jsme chtěli být velmi zapojeni do spolurozhodovacího procesu. Nejen do té sankční části, ale také do diskuze o tom, na co se vlastně díváme a co postihujeme sankcemi. Pracovali jsme opravdu velmi tvrdě a musím poděkovat předsednictví a komisi za práci, kterou odvedli. Ze strany parlamentu jsme chtěli mít delegované akty. A v úsilí o dosažení kompromisu jsme vyměnili delegované akty za body které znamenají, že se musíme dívat na Evropu jako na celek, ne jako na skupinu států. My máme dost sankcí, musíme pochopit složitost fungování vnitřního trhu, společných horizontálních politik a to je důvod, proč symetrie či asymetrie není okrajovým bodem. Je to v centru pochopení toho, co se děje v Evropě a na vnitřním trhu, především tedy v eurozóně. Je tedy opravdu zásadní, a velmi nám leží na srdci rovnováha kterou jsme dosáhli s předsednictvím a je opravdu velkým zklamáním, že teď jsme přišli o jednu z hlavních částí, která byla součástí té dohody. Já musím také poděkovat všem kolegům, kteří usilovali o to, abychom dosáhli stabilizovaného společného stanoviska a doufám, že v budoucnosti dosáhneme širšího koncensu o tomto balíčku. Já nemohu upustit od té důležité části ve zprávě o makroekonomické nerovnováze, a to je symetrie či asymetrie. Takže já děkuji všem kolegům za to, že budou v budoucnu se snažit vyhnout eh, chybám, protože ty chybné kroky byly viditelné, viditelnější než ty správné kroky, které musí Evropa udělat, aby přežila a aby v budoucnu dosáhla pokroku. Karl. Yes, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Především dovolte také, abych poděkoval kolegům a především radě a maďarskému předsednictví za to, že se opravdu snažili a dostali nás tam, kde teď jsme, samozřejmě mohli bychom být ještě ve snadnější, jednodušší situaci, mohli bychom být ještě dále, ale musíme přistoupit na to, že zde existují důležité nebo velké politické rozdíly a některé věci se prostě vyřešit nedají. To je součást demokracie. Souhlasím s tím, že Elisa odvedla opravdu velký kus práce při dosažení dohody ohledně makroekonomické nerovnováhy. Myslím si, že ten výsledek je dobrý a chci ujistit kolegyni Ferreira, že se budeme držet té dohody také ohledně symetrie, protože to je správný postup a doufám, že rada to pochopí. Osobně, pokud jde o pakt růstu a stability, tak je mě líto, že socialisté nebudou hlasovat pro, ale jsou zde velké rozdíly a já si myslím, že to žádné kompromisní vyjednávání nevyřeší, takže si myslím, že opravdu nemá smysl protahovat ten proces a jsem rád, že je zde většina, která bude ochotná hlasovat pro. Eh, ta dohoda ze čtvrtku také klade eh, velkou zodpovědnost na radu a já souhlasím s tím, co zde říkal kolega Lambert, že přístup Francie a Německa k této záležitosti není příliš eh, plodný. Já si myslím, že v pátek rada bude mít opravdu na zodpovědnost eh, posouzení toho, jak vypadá ta dohoda z podzimu protože na tom záleží budoucnost společné měny a ekonomické správy. Rada musí přijmout rozhodnutí a já si myslím, že ta linie, kterou jsme zde přijali, je dobrá a že budeme usilovat o dohodu v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Sharon, chtěl bych velice rychle, stručně se vyjádřit, chtěl bych poděkovat všem kolegům, zpravodajům za to, jakým způsobem probíhala celá práce a speciálně bych chtěl poděkovat svým stínovým zpravodajům. Rovněž děkuji členům rady a členům komise za ty hodiny a hodiny dialogu, které jsme měli. Měli jsme velice často velice rozdílné postoje. Rovněž chci poděkovat sekretariátům všem, eh, třem, všech třech institucích a zejména speciálně spekre, sekretariátu výboru Ekon. A chci říci, že co se týče mého, mé zprávy a týká se to té korektivní části paktu spravedlivity a růstu, chci tedy říci, že zde bylo možné dohodnout se na rozumné aplikaci, co se týče způsobu a času pro snižování veřejného dluhu a co se týče rytmu snižování veřejného dluhu. A Totéž tedy dohoda se dosáhla eh, ohledně seznamu relevantních faktorů a rovněž bych chtěl tedy zdůraznit to, že ta přechodné období pro některé státy tam tedy je, ale co se týče té korektivní části, já jsem tedy zpravdy, musím zdůraznit důležitost řešení, které Evropský parlament dosáhl a týkalo se to evropského semestru, dále inteligentní uplatňování paktu stability a růstu, dále se to týká ekonomického dialogu a rovněž eurosecurity z cených papírů eurozóny a rovněž symetrie a asymetrie. To je naprosto důležité. Bude to obrovsky relevantní pro to, aby Evropa mohla rozumným rytmem růst. A já jakožto zpravodaj chci říci, apeluji na to, abychom příští čtvrtek opravdu dosáhli co možná nejširší většiny, abychom takto posílili postoj nás Evropského parlamentu. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, I, I should... Děkuji. Uh, měla bych říci poslancům, že komisaři i ministři nabídli, že zde budou, že se zúčastní naší debaty ale já jsem jim řekla, že poslanci budou hodně hovořit, že toho budou mít sami co říci a myslím si, že se to opravdu projevilo. Ale nabídli svou účast. Vím, že jsou zde určité hlasy proti odložení závěrečného hlasování, ale já si myslím, že to je jediná cesta, jak mít naději na dohodu v prvním čtení. A doufám, že Rada využije příležitosti, kterou jim tímto nabídneme. Ta otázka, která se týká obrácené kvalifikované většiny není ani na poloviční cestě, takže nemohou být překvapeni, že to parlament odmítne. To, co jsme dosáhli tento týden, to je opravdu dost dobrý pokrok. Chci říci, že se na tom velmi podílelo maďarské předsednictví a Andráš, který opravdu už nemohl udělat více a já se omlouvám, že jsme vás zde přilepili k židli až do tří hodin do noci. A pokud je zde nějaká naděje na konečnou dohodu, tak eh, velkou zásluhu na tom máte právě vy. Myslím si, že šance na to, aby celá ta věc byla podpořena, bude pouze v případě, když se na tom parlament bude podílet, když se nebude jednat pouze o sérii vládních eh, opatření. A já si myslím, že to je věc, eh, kterou můžeme prosadit pouze tehdy, když budeme mít eh, většinovou podporu parlamentu. A já bych ráda řekla radě, že jediný eh, způsob, eh, jak si získat politickou podporu, je, když do toho zapojí parlament. A Samozřejmě bude důležité vzít v úvahu výsledek našeho hlasování, které proběhne ve čtvrtek. A teď o čtvrt hodiny později přistoupíme k výměně názorů s Paulou Anou Cox, která je předsedkyní vlády Bermud a také ministriní financí. Omlouváme se za spoždění. Right, thank you very much. Děkuji. Prosím, eh, posaďte se, budeme zde mít výměnu názorů, která bude následována výměnou názorů s předsedou rady a ministrem financí Maďarska. Po tedy této výměně s premiérkou Bermud. Veřejně se omlouvám za spoždění, ale jak jste viděla, měli jsme zde opravdu zásadní záležitosti, které jsme museli projednat. Takže vítejte v našem výboru. S velkým zájmem si vyslechneme vaše slova a už rozhodně nebudu ztrácet čas a rovnou vám dám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den váženým poslancům tohoto parlamentu i zácným hostům. Ráda vám poděkuji za příležitost, jedinečnou příležitost pro premiérku Bermud, ministrině financí, aby zde mohla předsoupit před váš výbor. Nebudu hovořit dlouze, protože si myslím, že zajímavé je na tom právě výměna názorů, ale důležité je říci, že zde chci hovořit jako možnost, eh, o možnosti strategického partnerství. Byla jsem zde na dvoudenní mé setkání, setkala jsem se a se zástupci kteří projednávají zprávu a ekonomické záležitosti. A myslím si, že je velmi důležité spolupracovat v této záležitosti, především s ohledem na to, co se děje v Evropském společenství. Je to týden, kdy se věnuje velký zájem tomu, co se odehrává v Evropě, ale je to také příležitost pro nás, abychom navázali dialog. A říkám to proto, že minulý týden jsem byla ve Washingtonu, kde se kongres zaměřuje na to, co uděláme s tím zvednutím stropu zadluženosti. Celý svět eh, se bojí dopadů eh, té ekonomické recese, která nemá obdoby v historii. A tajemník řekl, že doufá, že v důsledku těch amerických opatření nebude probíhat celá řada arbitráží na mezinárodním poli. A já doufám, že k tomu opravdu nedojde. Já chci za Bermudy říci, že bereme velmi vážně to, že chceme, aby náš regulační rámec byl silný, pevný a měl zde také obezřetnostní část. A já bych chtěla oznámit, že je zde i předseda regulačního úřadu z Bermud a také členové personálu, protože my na Bermudách jsme přesvědčeni, že musíme mít opravdu silné kontroly a víme také, že potřebujeme systémové úpravy. Z hlediska Bermud, z hlediska naší velikosti, musím říci, že před několika dny se konalo globální fórum OECD. Proč? protože máme místo předsednictví, ale hlavně proto, že velmi usilujeme o transparentnost a spolupráci. Jsme v tom všichni společně. A svět je opravdu jen jednou obrovskou vesnicí. Finanční systémy jsou vzájemně provázány a my si uvědomujeme, že je to příležitost, kdy musíme se velmi jasně rozhodnout a musíme usilovat o opravdu silný regulační rámec. Pokud je o solventnost, tak eh, i my o to velmi usilujeme a dokázali jsme velmi jasně, že uznáváme důležitost eh, důvěryhodné a transparentní a pevné struktury i v oblasti finančních služeb. Takže bych ráda řekla na závěr, že kdybyste si měli pamatovat pouze jednu věc o Bermudách, tak by to mělo být právě toto. Přes naši malou velikost nás se považujeme za obry v tom, že jsme velmi oddáni principu spolupráce a transparentnosti. Chci, abyste si pamatovali, že jsme uzavřeli 24 dohod o výměně daňových informací. To znamená, že chceme dosáhnout toho, aby zde byl systém důvěryhodnosti a pevného rámce a chci říci, že slova svoboda, rovnost, bratrství platí i pro ostrov, který možná geograficky vám není tolik blízký, ale z hlediska fungování v tomto globálním prostředí, které je velmi problematické, vám blízcí jsme. Takže děkuji vám za váš čas a za pozornost. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Peter Skinner, zpravodaj za sol, pro solventnost, který toho výhodně o Bermudách, a už se přihlásil o slovo. Já bych byl rád, kdybych toho o Bermudách věděl ještě více. To je zajímavá myšlenka. Myslím si, že paní premiérka si zaslouží především poděkování z naší strany, že přišla mezi nás a seznámila nás s tím, co se děje. Myslím, že jste více než diplomatická, protože já jsem se setkal s některými z vašich kolegů a tím samozřejmě nám řekli, proč Bermudy přijali ty kroky, které přijali, aby zvýšili transparentnost. A vím, že svět vás i kritizuje, říká, že byste měli jít ještě dále. Vy jste také zvýšili ty bariéry pro celou řadu dalších zemí. Když se dívám na ostatní země, tak máme jen Bermudy, Japonsko a Švýcarsko, pokud jde o záruky poskytované podnikům. Z hlediska toho, jak se lidé dívají na to, co se děje za hranicemi, že je to oblast, která je zcela mimo náš dohled, mají pocit, že je to velmi rizikové pro ekonomii ale tak tomu rozhodně není. Vy uvažujete o tom, zda byste měli poslouchat Američany nebo spíše Evropu. Vy jste v takové pozici, že právě se musíte dívat na obě strany. A za druhé, pokud jde o některé nové produkty na vašem ostrově, tam je to velmi složité. Mnozí lidé v Evropě by od toho utekli, měli by strach, že to způsobí další riziko, ale vy jste to eh, udělali velmi dobře na Bermudách. Funguje to pro obě strany nebo oba břehy Atlantiku. Já jsem viděl velký pokrok na Bermudách eh, v této otázce a vy jste hovořila o strategickém partnerství. Já si myslím, že my zde v Evropě bychom eh, měli dbát o naše transatlantické vztahy. Měli bychom se velmi dobře rozmyslet, co v této otázce uděláme dále. Děkuji, děkuji vám za otázku. Já si myslím, že je to opravdu multipolární a složité a i když jsem loajální, eh, tak se pokusím odpovědět velmi podrobně. Pokud jde o to vnímání a také o to, že se zde pořád hovoří o tom, co se děje na kontinentu a na ostrovech, tak já si myslím, že my se snažíme velmi jasně říci, že bychom měli být viděni jako bezpečné země pro investice. Bermudy mají opravdu silný obezřetností regulační rámec, který nemá obdoby a jak víte, otestovali nás nejpřísnější orgány, které existují. Mezinárodní měnový fond, Britové a také jsme byli součástí hodnocení solventnosti 2 před několika týdny a myslím si, že ještě důležitější je, já jsem se o tom trochu zmínila, když jsem hovořila o transparentnosti a spolupráci, že Bermudy před mnoha a mnoha lety byly součástí toho kodexu pro daňovou transparentnost v rámci OECD, takže my chceme pomáhat a chceme se účastnit toho, abychom se nezúčastňovali nebo abychom nebyli součástí nějakého přílišného škodlivého zdaňování. Takže v tomto smyslu je odhodlání Bermu také jasné. Pokud jde o dohody o výměně daňových informací, tak si můžete možná vzpomenout, že jsme byli první zemí, která se objevila na tom bílém seznamu, protože nám bylo jasné, že se musíme sami sebe vnímat jako aktivního účastníka a my sami musíme hrát podle pravidel a musíme ukázat všem, kteří chtějí podnikat na Bermudách a spolupracovat s Bermudami, že jsme důvěryhodným partnerem, protože reputace a důvěryhodnost je důležitá. Další téma, které je velmi důležité, je, že i z hlediska amerických norem a pravidel proti španí, praní špinavých peněz. Eh, když se podíváte na seznam, tak eh, my jsme na tom velmi dobře, pokud jde o praní špinavých peněz eh, a financování terorismu. To je věc, která se s námi vůbec nespojuje. Tak my přistupujeme k těm otázkám onshore versus offshore. Před několika týdny jsme měli více než 200 delegátů z celého světa na globálním fóru OECD, které jsme hostili, které jsme pořádali. A také jsem říkala, že jsme místo předsedy. Takže jsme ukázali svým jednáním své odhodlání. Pokud je o solvetnost 2 a obchodní ujištění, tak tam si myslím, že je to velmi důležité. A když se dostaneme k těm technickým otázkám, tak my kolegové mi často říkají, že když se začne debatovat o těch finančních záležitostech eh, ve srovnání s těmi sociálními záležitostmi, takže je to opravdu velmi technické, není to tak eh, vzrušující, ale je velmi důležité uznat, že zde není jednotné řešení pro všechny. Máme zde také možnost toho sebepojištění. To je mnohem lepší pro naše občany, pro naše voliče, protože je to něco jiného než obchodní pojištění. Je to samozřejmě důležité a regulační orgán nebo úřad na Bermudách zajistil, že zde máme systém ujištění, který má na jedné straně tu jistinu, na druhé straně riziko a my jsme neustále zvyšovali laťku a snažili jsme se také dosáhnout toho, aby nezávislý úřad měl k dispozici potřebné zdroje. A proto i ministr financí, nebo tedy já jako ministrině financí, jsem eh, chodila do parlamentu a snažila jsem se, abychom překonali všechny potřebné překážky. A chceme také, aby ti, kteří hodnotí Bermudy, aby viděli rozdíl mezi mezi tím sebepojištěním, který se týká toho méně nebezpečného pole a tím obchodním pojištěním. Pokud jde o přítomnost eh, našeho pojišťovacího sektoru v Evropě, tak eh, ta je dost značná a pořád ještě roste. A také eh, obchodní výměna vyrostla o 60 miliard ročně. Protože od roku 2007 naše obchodní výměna vzrostla na 1,6 miliard z pouhých 100 milionů. Výměna s Německem se e, zvýšila o 50 Naše tržní expertíza spočívá v úzce specializovaných e, oblastech. Lidé přicházejí na Bermudy pro velmi složité služby, protože vědí, že máme tu inovativní expertizu, která spočívá na jedné straně v našich subjektech a na druhé straně také v našem regulačním rámci. To znamená, že jak podniky, tak i spotřebitelé mají prospěch z vyšší konkurence a také z té regulace. Já vám mohu říkat, eh, že jsme opravdu skvělí a že máme pevný regulační rámec, eh, máme důvěryhodnost, transparentnost a tak dále. Ale politici chtějí vědět, eh, protože veškerá politika je lokální, jakým způsobem to ovlivní mé voliče třeba v Kalifornii nebo na Floridě, kde máme hurikány, a povodně. A my říkáme, že Bermudy poskytují přístupovou kapacitu a také omezuje náklady. A to jsou věci, které zdějí mnohem lépe a jsou mnohem srozumitelnější. Pokud je o strategické partnerství, o co bychom měli usilovat? Uvedu jen příklad. Včera když jsem se setkala s několika zástupci komise, tak jsem se ptala, protože vím, že OECD usilovala o podporu Bermud, protože jsou přepracovaní a každá země chce zprávu, oni prostě na to nemají k dispozici lidské zdroje a protože vědí, že my tu expertízu máme, tak se obrátili na nás a požádali bermudskou vládu o pomoc ale my z toho budeme mít také prospěch, protože za dva roky se nám vrátí někdo, eh, kdo jim bude pomáhat a kdo si přinese ještě další zkušenosti. Ale já včera, když jsem hovořila se zástupci různých generálních ředitelství, tak jsem si říkala, je zde schopnost a také ochota mít nějakou podporu ze strany Bermud, samozřejmě ne na vaše náklady, ale že bychom sem někoho vyslali. Protože vy nás kritizujete, kritizujete nás a my se potřebujeme ujistit, že zde bude tato komunikace probíhat. To je ten malý příklad partnerství, že bychom sem někoho vyslali. A druhá věc, která se týká především solventnosti dvě Je opravdu skvělé, že Bermuda je v první vlně hodnocení. A my jsme prošli všemi těmi věcmi, due diligence a dodrželi jsme normy, ještě jsme je překonali a udělali jsme to opravdu velmi rychle. A já bych také usilovala o to, aby vy jako spoluzákonodárci, jako tvůrcové politik, abyste se podívali na solventnost 2 a na otázky ekvivalence, abyste nepostihovali Bermudy za to, že spolupracovali a snažili se dosáhnout těch požadovaných norem. Já si myslím, že je to velmi důležité, že ti, kteří se snažili ještě překonat tyto normy, aby za to nebyly trestáni. To je další klíčový aspekt strategického partnerství, o které usilujeme. Doufám, že jsem zodpověděla váš dotaz. Děkuji. Děkuji za tuto velmi úplnou odpověď. Filipe. Ano, děkuji paní premiérko za to, že jste mezi nás dnes přišla. Upřímně řečeno, já trochu obtížně chápu, proč společnosti a jejich celá řada, včetně evropských a amerických, by se chtěli usadit na Bermudách. Já vím, že jste moc krásný ostrov s pěkným počasím. Možná máte dobré odborníky, dobrou odbornou úroveň, ale já si myslím, že takovouto dobrou úroveň bychom mohli najít i třeba v Evropě nebo v Americe. Takže pokud eh, půjdou k vám, tak si myslím, že to není proto, že usilují o rozhodovou pomoc. Je to proto, že se to přímo projeví jakým jiným způsobem. Můžete argumentovat, jak chcete, ale v oblasti transparentnosti ve vaší zemi musím říci, že účty podniku nejsou veřejné. Ani vlastnictví podniku není veřejné. Detaily o vlastnictví vůbec ne. Nechcete se zúčastnit eh, evropských eh, směrnic o ochraně úspor a tak dále a tak dále. Já vám eh, začnu věřit, Samozřejmě budou i rozdíly mezi Bermudami a dalšími horšími místy, kde se perou špinavé peníze a tak dále. Já vám věřím, že vy to neděláte, ale začnu vám věřit, až v případě, kdy se zapojíte do automatické výměny informací s evropskými daňovými úřady, kdy přistoupíte k té naší směrnici. Když uděláte takovéto kroky, tak eh, vám začnu věřit, že to myslíte s podnikáním vážně, ale zatím se myslím, že ještě ta doba nenastala. Děkuji vám za tuto otázku a eh, za komentář. Já samozřejmě s vámi nesouhlasím a vy si teď vyslechnete proč. Já jsem se stala premiérkou Bermud eh, na konci října. A Jedno z hlavních prohlášení, které jsem učinila, bylo, že to nebude biznes jako vždycky a že Bermudy jsou otevřeny podnikání a podnikům. A velmi důležité je to, vy jste se zmínil o tom hezkém prostředí na Bermudách. Já si myslím, že v 70. letech byly Bermudy známy kvůli klidu, modré obloze a růžovému písku, ale Teď se ta situace změnila a teď jsme známi proto, že jsme velmi výkonní a máme velmi dobrou reputaci jako velmi vhodná jurisdikce pro finanční služby. Takže vidíte, že se to vnímání změnilo. A jak už jsem říkala dříve, když jsem hovořila o výměně daňových informací o těch dohodách, které jsme v této záležitosti podepsali a že jsme také místo předsedy globálního fóra OECD. Takže tam rozhodně nemůžete spochybňovat pevnost našeho regulačního rámce. A pokud jde o směrnici o úsporách, tak Bermudy nebyly na seznamu, ale přesto jsme v našich diskuzích jasně ukázali, že věříme ve výměnu informací Máme dohodu o výměně daňových informací už 80. let se spojenými státy. A když dostanete nebo když dostaneme žádost o tuto informaci, tak rozhodně informaci poskytneme. Instituce lidé už viděli, že jsme jedním z těch, kdo hovoří stejným hlasem, že chceme dosáhnout integrity v našich eh, finančních eh, službách. A myslím si, že právě to přitahuje podnikatele na Bermudy. Je to opravdu naše reportace. Eh, my nejsme nějakou dírou, kde by nebyly banky. My máme banky a pracujeme důsledně podle mezinárodních norem, takže jsem si jistá, že změníte svůj názor, když se podíváte na to, jakým způsobem jsme postupovali v minulosti, ale v každém případě vám děkuji za vaše připomínky. Děkuji, Astrid. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom chviličku počkejte, než se nasadíme sluchátka. I'm sorry, but my English is not good enough, I'm afraid. Omlouvám se, moje angličtina není dostatečně dobrá. Nejprve bych chtěla poděkovat paní premiérce Bermud za to, že přijela do našeho výboru a chtěla bych vám poblahopřát, paní premiérko, za to, jak jste vysvětlila vaše úsilí vybudovat důvěryhodnost, bezchybnou pověst a eh, tedy vaše, vaše finanční reputaci. My jsme, nebo já pocházím z, Lucembursku, z Lucemburska a v podstatě jsme také terčem podobných kritik, které jsou někdy velice nespravedlivé protože my, i když jsme malí, tak jsme se odvážili vytvořit eh, finanční instituty a eh, další odvětví, hospodářství, zatímco někteří jiní velcí, velké státy si myslí, že bychom se do toho jakožto malí neměli plést. A to je ten důvod, proč vás chápu. Chápu vás velice dobře a chtěla bych vám poděkovat, eh, ocenit a říci, že to není jednoduché. A já o tom něco vím. Vím, jaké to je i ze zkušenosti z parlamentu. Vím, jaké to je bojovat proti různým starým předsudkům. Máme francouzské přísloví, eh, které eh, říká, že není horší hluchý než ten, který nechce slyšet. A tak je tomu velmi často, eh, když někteří dělají úsudky, eh, které nejsou opodstatněné a nevycházejí z faktů, ale vlastně vychází z předsudků. Bylo vám řečeno, proč státy Evropské unie by si měly založit pobočku na Bermudách. Ale Velmi často jsme rádi, když se třetích zemích si tady otevírají pobočky u nás, v jakémkoliv odvětví. Velice důležité je, aby byly rovné podmínky. Je důležité, aby se respektovala pravidla a když jsou respektována, tak je potom důležité, aby ostatní respektovali, že pravidla jsou respektována a dodržována. A dále bych se chtěla vyjádřit ke kaptivním, kaptivním nástrojům. Souhlasím s vámi, máme řešení, řešení jsou dobrá, není třeba mm, tato řešení nějak měnit, protože jsou v souladu s pravidly, dodržují eh, nařízení a pravidla a proto si myslím, že by věci měly zůstat tak, jak jsou v tuto chvíli, protože eh, jsou dobře fungující a jsou v souladu s Solvency 2. Vážená paní, já bych mohla pokračovat, ale myslím, že jste řekla opravdu vše a já vám chci poděkovat za váš příspěvek a chci vám říci, že vedení spočívá v tom, že uděláte tu správnou věc. A Bermudy se považují za lídra v oblasti finančních služeb a myslíme si, že by zde mělo být rovné pole, rovné podmínky. A to je také jeden z důvodů, proč jsem řekla, že doufám, že nebudeme postihováni za to, že to děláme dobře a nesnažíme se věci zdržovat. V každém případě vám děkuji a oceňuji si, nebo cením si vašeho příspěvku. Děkuji. Máte štěstí, protože zde máme ty tři lidi, kteří se v rámci Solvency 2 snažili o vyřešení těchto otázek. A teď má slovo Antolín. Antolíne, požádal jste o slovo? Ano, děkuji. Já bych rád také poděkoval paní premiérce, to, že přišla do našeho výboru a chtěl bych vyjádřit eh, velký zájem o vaše slova. Vy jste hovořila o strategické partnerství o vůčím postavení Bermud v oblasti finančních služeb a já mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, spolupráce v oblasti dohledu. Je jasné, že Evropská unie chce, aby její normy v oblasti regulace byly dodržovány a aby bylo možné úzce spolupracovat s vašimi dohledovými úřady aby byla zaručena potřebná informace k dispozici evropským dohledovým úřadům. A to je věc tedy, na kterou bych si přála, abyste mi odpověděla. A druhá otázka se týká daňové spolupráce. Existuje eh, vůle po daňové spolupráci, aby se usnadnila výměna informací Možná bychom měli dosáhnout toho, aby tato výměna se řídila stejnými normami, které existují mezi členskými státy a aby účetní pravidla také stanovila, že zde bude povinnost informovat zemi od země. Sir, thank you for your... Děkuji vám eh, za vaši otázku dvě aspekty, dva aspekty k té první otázce. Jakým způsobem můžeme podpořit spolupráci mezi regulátory? Ministerstvo financí, které vedu já, existuje a na druhé straně je zde nezávislý úřad, který má své vlastní pravomoci a já se do něj nevměšuji. Možná by některý mohl říci, že právě proto to tak dobře funguje, ale já chci říci, že Evropský měnový úřad eh, vytvořil eh, mezinárodní dohledová kolegia, která spolupracují se supervizory na celém světě protože v rámci Solvency 2 je velmi důležité, aby probíhal dialog na funkční úrovni, takže si můžete být jisti, že existují potřebné informace o společnostech, které mají skupiny a holdingy po celém světě, že tyto informace mohou být konsolidovány a že zde existuje řetězec spolupráce mezi různými dohlížiteli na celém světě. A právě to Bermudský úřad zavedl. Já jsem zde byla tento týden, protože některá z partnerství mezi soukromým sektorem a vládou na straně dohležitele vypadala tak, že se právě ten úřad dohledu účastnil dialogu. My jsme pozvali některé z hlavních eh, představitelů dohledových úřadů na podzim na Bermudy a Bermudský měnový úřad eh, to podpořil, protože je to podle nich důležité. Dnes dopoledne jsme dostali ujištění o tom, že je zde vůle podívat se také na eh, regulační stránku aby to nebylo pouze informování o podstatě. My se chceme opravdu ujistit, že zde bude docházet k vzájemné výměně informací a že budeme pracovat společně. Pokud jde o daňovou spolupráci, jak jsem říkala, tak eh, Bermudy se podílely na vytvoře, vytváření toho kodexu. OECD máme spoustu dohod o výměně daňových informací, 24. Já e, poletím dnes do Londýna a zítra také podepíši dohodu o výměně daňových informací s Indonésií. Takže je jasné, že chceme být aktivním a důvěryhodným globálním partnerem. A určitě jsme velmi jasně dali najevo, že nepodporujeme ani neschvalujeme žádné šedé či nekalé podnikání. Udo. Děkuji. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc foarte mult doamnei prim-ministru. Děkuji, pan, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní premiérce Eh, za její snahu o transparentnost, eh, bezúhonost, důvěryhodnost obchodování nebo podnikatelských činností na Bermudách. Myslím si, že pan Lambert tady znesl otázku, která se týkala toho, že vlastníci společností zaregistrovaných na Bermudách možná eh, nejsou, nebo že jejich aktivita není dostatečně registrována. Mě by zajímalo, co byste na to řekla. With regard to... Děkuji vám za otázku. Týkala se registrace podniků a také vlastnictví. Část naší legislativy a také instrukcí ze strany měnového úřadu. Říkají, že je třeba dobře znát našeho klienta, to je velmi důležité. Část obezřetnostního postupu podniků spočívá také v tom, máme zde systém registrace podniků na straně vlády a také na straně Bermudského měnového úřadu. Zde máme tu obezřetnostní část a také máme návaznost na Interpol a tak dále, by bylo možné ověřit eh, důvěryhodnost a bezúhodnost těchto subjektů. To znamená, že už je to součástí našich eh, postupů a také eh, se to týká due diligence, která je považována pokud je o vlastnictví, tak jsme nedávno přijali legislativu, která je součástí hodnocení peer review, hodnocení mezi partnery a já si myslím, že jsme k tomu přistoupili velmi zodpovědně. V rámci naší současné legislativy provádíme obezřetnostní dohled a také kontrolujeme ty, kteří chtějí vlastnit společnosti spolupracující s Bermudami. Máme také rejstřík podniku, který je dostupný. Lidé do něj mohou nahlédnout v úředních hodinách od 9 do 5 a mohou si také za malý poplatek odnést výpis, takže něco takového opravdu existuje a my to bereme velmi vážně. Děkuji, Edward. Děkuji. Paní předsedkyně, promiňte, paní premiérko. Týká se to tedy historie malé země, stojící mimo velké ekonomické bloky. Jak říkal Filip, velké země z velkých ekonomických bloků se nám vždycky snaží vysvětlit, že zde rozhodně musí být eh, něco podezřelého. Proč může být malá země populární? To je pravda, nebo byla pravda v minulosti, kdy existovala daňová konkurence a nedostatečná transparentnost. Jakmile tyto malé země začnou plnit pravidla, tak si někteří lidé myslí, že podniky prostě z té země zmizí, odejdou. A pokud neodejdou, tak si lidé začnou myslet, že zde prostě musí být nějaký problém, že zde musí být něco podvodného, podezřelého. Jakým způsobem jste k tomu přistoupili vy? Má to být tedy založeno na konkurenceschopnosti, volné soutěži, ale zároveň dodržujete tedy mezinárodní normy. Tak jaký přístup jste k tomu zaujali? I don't know that I can explain. Nevím, jestli vám mohu nějakým způsobem vysvětlit to podezření ze strany zemí nebo lidí, kteří si myslejí, že nedodržujeme pravidla. Ale já bych odlišila Bermudy jako zemi, která si toto podezření rozhodně nezaslouží, protože my jsme spolupracovali vždy velmi transparentně. Já si myslím, že anomálie podle celé řady lidí spočívá v tom, že oni nedokáží pochopit, proč malá země může být atraktivní pro investory. A já si myslím, nemohu mluvit za jiné země, a také zde nejsem proto, abych je všechny házela do jednoho pytla, ale když budu hovořit o Bermudách, tak mohu hovořit také o nezávislém hodnocení, o hodnocení ze strany Mezinárodního měnového fondu. A mohu také říci, že Bermudy, když se podíváme na to, jakým způsobem jsme se chovali, byly hodnoceny tak, a říkal to i profesor Cummins z americké univerzity, říkal, že Bermudy vyvolávají klastrový efekt. A co tím myslel? Říkal, že se zde vlastně kumulují talentovaní a zkušení lidé. Máme zde spoustu pojišťoven, ale také poskytovatelů jiných služeb. Je to v podstatě blok eh, na jedné ulici, tam máme spoustu bank eh, a máme také prvotřídní právníky, auditní firmy, které patří k těm špičkovým. A profesor Kumins také říká, že to je také magnetický efekt eh, Bermud, protože možná právě proto, že jsme malí, tak jsme schopni inovativně přistupovat k celým těmto záležitostem a zachovat si přitom eh, zdravou reputaci s tím, že máme také obezřetnostní dohled. A právě to si myslím, že přitahuje podniky na Bermudy. A jednou z našich, z našich klíčových vlastností je, že máme trh, do kterého je možno velmi rychle vstoupit. To znamená, jakmile projdete tím eh, obezřetnostním krokem, tak potom už vám nebude nikdo bránit v tom, abyste začali opravdu rozbíhat svou činnost. Protože podle nás podnikání na globální úrovni, abyste byli konkurenceschopní, tak musíte být schopni opravdu podnikat a věnovat se té podnikatelské činnosti a musíte to dělat ve správném rámci, který bude obezřetnostní, bude mít zdravou Eh, reputaci a který bude také zajišťovat odpovídající regulaci. A právě to existuje na Bermudách a právě proto jsou Bermudy atraktivní pro poskytovatele finančních služeb a proto jsme tedy na špičce v této oblasti a to se nezmění. Takže já jako premiérka a ministrině se ráda setkávám s podniky a oni často říkají, že i když jsou zde velké rozdíly v nákladech, tak oni zde pozná, poznávají, že zde dostávají kvalitní služby a že je zde také velmi jednoduchá dostupnost. Tím chci říci, že se můžete velmi jednoduše na Bermudách sejít třeba s ministrem financí, s ministrem hospodářství a také s představiteli měnového úřadu. To znamená, že je to opravdu věc, která odlišuje Bermudy od ostatních zemí, ale také tím chci říci, že jsme také země, která je sama osobně vnímána jako krásná, takže je to opravdu eh, věc, která přináší výhru na obou stranách, je to přínosné pro obě strany. Děkuji, myslím, že tím jsme uzavřeli naše kolo otázek. Děkuji vám ještě jednou za tuto výměnu názorů. Vím, že i nadále povedeme dialog s vašimi regulátory i s vámi. Především, když budeme procházet Solvency 2 i další legislativní akty a budeme, snažit, budeme se snažit najít způsob, jak k tomu ekvivalentně přistoupit, protože na tom nám opravdu záleží. Musíme správně nastavit ty normy a musíme je plnit, ale neměli bychom vytvářet eh, kolem vás eh, nějakou bariéru. I my musíme být otevřeni podnikání. Takže děkuji vám ještě jednou, že jste mezi nás přišla a jak už jsem říkala, jsem si jistá, že budeme pokračovat v dialogu s vámi. Děkuji, paní předsedkyně. A teď si uděláme pětiminutovou přestávku, než ještě rozstřídím věci, které by měly jít na plenárku. Nezapomínejte, že mezi nás přijde teď maďarský ministr. Uh, Děkuji, kolegové. Myslím, že jsem teď právě poslala dokumenty na plenárku. Tím jsem uzavřela celou řadu věcí. A teď zde vítám předsedu rady a ministra financí Maďarska. Georga Matolše a vítám také Karla a Andráše. My jsme velmi rádi, že ho zde můžeme přivítat, protože vůbec si nedokážeme představit, jak bychom to bez něj zvládli. Prostě jsme se na sebe zvykli v těch trialozích, takže vítejte ve výboru a samozřejmě budete zde prezentovat eh, svou zprávu, takže vám rovnou předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Andráš by měl být členem klubu. My jsme na něj velmi hrdí a jsme hrdí i na vás, že jste ho do toho klubu přivze, přizvali. Vážení poslanci, kolegové, drahá Sharon, Máme zde tedy poslední dny maďarského předsednictví. Dovolte tedy, abych zhrnul hlavní cíle a také hlavní výsledky maďarského předsednictví uplynulých eh, téměř 6 měsíců. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval vám za vaši skvělou strategickou podporu a partnerství. Velmi jste napomohli maďarskému předsednictví v uplynulých šesti týdnech. Jsme totiž vedli velmi důležitou a užitečnou sérii trialogů. Bylo to opravdu velmi užitečné, pomohlo nám to představit náš společný přístup na radě ECOFIN. A já to chápu tak, že jsme toho dosáhli s vaší pomocí už opravdu hodně. Za druhé bych rád řekl, že hlavním cílem našeho dnešního setkání není přijímat rozhodnutí. Všechna rozhodnutí byla přijata včera na radě ECOFIN a vy přijmete svá rozhodnutí v Evropském parlamentu. A samozřejmě naši prezidenti a premiérové přijmou zase svá rozhodnutí, ale teď není čas na to, abychom zde, na tomto místě, v tuto chvíli přijímali rozhodnutí. Teď je čas na to, abychom se zamysleli nad svým strategickým partnerstvím v uplynulých měsících a abychom eh, si udělali takový přehled té naší práce a abychom si znovu vyslechli svá stanoviska na závěr naší spolupráce. Během maďarského předsednictví jsme se museli zaměřit na dvě hlavní věci. Za prvé, byli jsme součástí jednání rady, to znamená předsedali jsme radě, samozřejmě ECOFINu a měli jsme před sebou dvě historické strategické strukturální reformy. Musím říci, že se to samozřejmě týká evropského semestru a balíčku o ekonomické správě. Jsou to opravdu historické záležitosti v oblasti ekonomické správy. Je to první opravdu komplexní snaha o koordinaci hospodářských politik členských států. A evropský semestr je také historickým dobrodružstvím, protože je součástí globální odpovědi na krizi a znovu je to tedy poprvé, kdy se nám daří završit ten evropský semestr. Musíme se tedy zaměřit na tyto dvě strukturální reformy. A musím říci, že jsme dostali očekávání, protože už jsme obě dvě tyto věci ze strany rady ukončili. To znamená, že se nám podařilo dosáhnout obecné dohody v oblasti balíčku o ekonomické správě a také jsme včera schválili všechna doporučení komise takže teď jsou to doporučení rady pro naše členské státy, jak pro programy stability, tak i pro programy konvergence. Takže už jsme ukončili dvě hlavní záležitosti a obě dvě tyto reformy mohou být eh, považovány za historický průlom, za historické kroky, doufejme, že správným směrem. Samozřejmě, mimo tu činnost v radě, jsme se museli zaměřit také na některé další věci. Byli jsme součástí ESM, Museli jsme řešit také Řecko, G20, ale jak jsem říkal, měli bychom se zaměřit především na tu první část, to znamená strategické kroky pro budoucnost. Balíček o ekonomické zprávě a evropský semestr. A samozřejmě vypadá to jako obvyklá záležitost, ale museli jsme také pokračovat eh, s tím regulačním rámcem pro finanční služby. Takže jsme uzavřeli nejméně tři eh, velké agendy. Předložíme vám další dvě v následujících dnech. A všechny tyto tři kroky, balíček o ekonomické správě, evropský semestr a regulační rámec pro finanční služby, byly v centru priorit maďarského předsednictví. Dále bych rád řekl, že samozřejmě balíček o ekonomické správě je nejdůležitějším úkolem, který je třeba dokončit, ale v této fázi je konečné rozhodnutí v rukou parlamentu. Osobně si myslím, že ta společná odpověď, kterou připravila Evropská unie, aby se vyřešila krize a abychom předcházeli dalším krizím, by nebyla dostatečná bez toho balíčku o ekonomické správě. Bylo to společné úsilí parlamentu a rady a já jsem velmi vděčný parlamentu za vaši skvělou spolupráci znovu ze strany maďarského předsednictví a také Andráše bych vám rád poděkoval za vaše strategické partnerství. Hodně to pro maďarské předsednictví znamenalo. Musím zdůraznit, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost to bylo poprvé, co parlament a rada přijímají legislativu, v rámci spolurozhodování v oblasti hospodářské politiky. Právě proto se dívám na tento postup jako na historický, protože to bylo poprvé, kdy parlament a rada přijímají legislativu v rámci procesu spolurozhodování. A musím také zdůraznit, že zkušenost, kterou Evropa získá na tomto poli, v oblasti spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je velmi pozitivní. Jako předseda jako předseda Rady musíme přiznat, že parlament tento text opravdu zásadním způsobem vylepšil. Děkuji vám tedy za radu, za všechny ty pozměňovací návrhy, kolik jich bylo, 2029 nebo kolik? Prostě hodně. Jako předseda rady ECOFIN musím vědět alespoň toto číslo z hlavy alespoň toto číslo. Konečně, pokud jde o balíček o ekonomickém zprávě, musím říci, že cíl parlamentu i rady je stejný, to znamená posílit ekonomickou zprávu Evropské unie a eurozóny. Tím bychom chtěli minimalizovat možnost budoucích hospodářských otřesů. To je váš cíl a je to také cíl rady. Takže jsme zodpovědní za budoucnost a jsme na dobré cestě k tomu, abychom dokončili balíš, balíček o ekonomické zprávě. Rada se včera dohodla na kompromisu, jak víte, který jsme poslali do parlamentu ve formě hotového legislativního textu včera. Doufejme, že hlasy na plenárním zasedání potvrdí dohodu, které jsme dosáhli při více než 70-hodinovém trialogu. Jenom 70 hodin to bylo? Zdálo se vám to opravdu mnohem delší, především tedy vám, Sharon, a členům výboru Ekon a také samozřejmě Andrášovi. Komisař zde není, Oli tady není, takže já bych jen řekl, že role komise byla opravdu důležitá v průběhu celého procesu, protože fungoval jako prostředník v celém tomto procesu. Chtěl bych Oli Rénovi tedy poděkovat za jeho skvělou práci. Pokud jde o evropský semestr, tak jen pár slov. Byl to další milník maďarského předsednictví a jsem opravdu velmi rád, že mohu potvrdit, že první cyklus evropského semestru může být považován za úspěšně završený. Dosáhli jsme toho včera. Rada schválila doporučení specifická pro země a také doporučení pro eurozónu. Stalo se to poprvé. Nastartovali jsme celý proces okolo evropského semestru a díváme se na všechna doporučení jako velmi užitečná pro zlepšení ekonomické politiky členských států. Tato doporučení následovala po ohodnocení komise stabilizačních programů jednotlivých členských států a Evropská rada bude o této záležitosti ještě diskutovat tento týden. Musím také říci, že jsme vyjednali dobrou dohodu ve finančních otázkách a jedná se o regulační rámec pro finanční služby. A všichni společně jsme tedy zvládli pět eh, různých témat. Snažíme se teď ještě dokončit poslední dvě za našeho předsednictví ve spolupráci s vámi, s parlamentem. Jedná se o novelizaci směrnice o finančních konglomerátech a Eurocash. Hodně jsme udělali pokrok vpřed eh, ohledně směrnice o finančních službách a projednávání v radě. Měla by se to týkat také swaps, eh, short sellingu, různých schémat pro záruky za vklady a tak dále. Všechny ty věci, o kterých víte. Takže Sharon, drazí kolegové, tím bych chtěl říci, že to bylo velmi příjemné spolupracovat s vámi všechny tyto týdny a měsíce. Je to Evropa, takže musíme pracovat společně. Je to trialog, říká se tomu demokracie, takže potřebujeme parlament. Potřebujeme také parlamenty ve svých členských státech. Já jsem poslance maďarského parlamentu, takže jsem velmi nakloněn demokratickému rámci Evropského parlamentu. Děkuji vám všem za vaši spolupráci a doufám, že parlament bude schopen v následujících dnech či týdnech uzavřít eh, balíček o ekonomické zprávě. Děkuji. Děkuji a děkuji vám za milá slova. Byly to trochu bouřlivé časy, ale měli jsme jednání o otázkách, které jdou i nad rámec ekonomické zprávy. Některé z nich jsme trošku Některé z nich jsme ukončili, u některých je trošku ještě problém, ale tím rozhodně není úspěch maďarského předsednictví nějak spochybňován. Já vím, že jste věnovali opravdu hodně právě tomuto balíčku o ekonomické zprávě a bez vašeho úsilí bychom rozhodně nebyli tak daleko, jak dnes jsme. A my vám za to musíme poděkovat a budeme doufat, že se nám ještě před létem podaří dosáhnout dohody. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane předsedo rady, pane ministře, mám dvě poznámky. Eh, jedna bude eh, stručná, druhá delší a ta první bude také upřímná. Já bych vám chtěl opravdu poblahopřát za to, jak kvalitní bylo maďarské předsednictví. Rád bych ocenil to, jak jste byli vstřícní a zejména bych chtěl jmenovat naši dřívější kolegyni, ministrini zahraničních, tedy evropských věcí a spolupracovali jsme tady s maďarským předsednictvím velice dobře a myslím si, že maďarské předsednictví může být spokojeno se svou prací. Eh, to je ta první část, přátelská a upřímná druhá část, která je trochu delší. Tady chci říct, že nestívím váš optimismus eh, k stávající situaci. Máme tady dvě závažné otázky, které musíme ještě zcela vyřešit, jsou zcela otevřené. Je to otázka Řecka, a i když parlament tady není přímo zapojen do této otázky, která bohužel eh, je spíše na mezivládní, bilaterální nebo bilaterální úrovni, tak to nás velice znepokojuje protože tato věc má velký dopad na to, jak jsou vnímány evropské finanční eh, záležitosti. Má to samozřejmě dopad i na euro. I když si myslím od samého počátku, že problém Řecka není eh, problém eura, je to problém zadluženosti Řecka a myslím si, že v květnu 2010 eh, jsme problém Řecka spojili s eurem a to nebylo dobře, protože to jsou dva oddělené problémy, byl to problém Řecka a ne problém eura. To je první věc. Druhá věc, ekonomická zpráva. Situace je složitá. Je složitá a obtížná, protože Evropský parlament tady o některé věci požádal, rada se pohla a myslím, že vám za to musíme poděkovat ale zatím tady ještě zůstávají některé obtížné věci, v podstatě dvě, které mohou narušit eh, nebo zabránit dobrému hladkému pokroku této agendy. Otázka ekonomické zprávy eh, by měla být co nejrychleji vyřešena. Jde o důvěryhodnost Evropské unie. A i když to možná přímo není spojeno, tak jde také o důvěryhodnost toho, jaké kroky eh, budou podniknuty, eh, pokud jde o Řecko oč eh, zde jde? Jde o schopnost eh, členských států, aby byly na jedné straně solidární a na druhé straně se koordinovali, pokud jde o ekonomickou politiku. Všichni to vědí, není možné mít společnou měnu a 17 různých hospodářství. Tady je potřeba, abychom vyvodili důsledky z krize, které jsme nechtěli udělat, kroky, které jsme nechtěli udělat před krizí, tedy eh, ty věci, kde je potřeba větší ekonomické spolupráce a dále mám pocit, že se tady eh, jak se zneuznávají vzájemné vztahy Evropského parlamentu a členských států. Pro mnoha, mnoho, mnoha, eh, mnoho hlav států a vlád je eh, parlament, tak si považován za eh, něco jako je národní parlament, tedy že nám mohou dávat nějaké pokyny a eh, můžou po nás chtít, abychom tady měli nějakou navzory nějaké jiné většině, abychom se podrobili. Ale tak to není. Je to právě obráceně. Evropský parlament nemůže eh, strhnout, svrhnout vládu, jako by to bylo na národní úrovni, ale vláda zodpovídá, kde vláda zodpovídá parlamentu. Tady je proto zvláštní postup, postup spolurozhodování, ale je potřeba k tomu, aby to fungovalo, aby obě dvě strany činily vstřícné kroky a není možné, aby jedna strana jednostranně určovala polohu druhé strany. Dnes tato debata není zcela jasná a pragmaticky k tomu dodám, že se obávám, že ztratíme spoustu času tím, že budeme diskutovat o věcech, které nebudou mít žádné praktické dopady prevence eh, tady bohužel eh, nebude, to nebude možné aplikovat, protože teď už jsme v situaci, kdy bude potřeba provádět korekční opatření a na druhé straně se obávám, že pokud by přišla skutečná krize, tak prostředky na řešení té krizi eh, bychom neměli eh, brát z právních argumentů, které jsou komplikované a složité, ale eh, je potřeba tady vyvodit praktické kroky, protože to si ta krize žádá to je to, co jsem chtěl říct. Děkuji maďarskému předsednictví za vynikající práci. Mám ještě určité pochybnosti a tíží mě to, co se bude dít v příštích dnech, protože jde opravdu o mnoho. Eh, jde o mnoho na evropské úrovni, ale jde hodně, o hodně i pokud jde o parlament, o to, jaké zaujme stanovisko a jestli dokáže své eh, stanovisko vysvětlit občanům. Um, Děkuji. Ten seznam se opravdu prodlužuje, takže vezmu tři otázky a potom dáme slovo předsednictví, aby mohlo odpovědět. Korin. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala panu ministrovi za to, že přišel mezi nás a že se nám opravdu hodně věnoval v posledních měsících svého předsednictví. Děkuji vám za vaše velké úsilí a musím poděkovat eh, Andrášovi, který se, který se opravdu zasloužil o eh, překonání té propasti mezi parlamentem a radou. A nebylo to jednoduché. My jsme začali u 2000, u pozměňovacích návrhů, nakonec jich bylo jen 700. A všechno jsme dali do rukou Andráše Karmana a toho jednání, které jsme prováděli. Je to podle mě opravdu velký úspěch, že se nám podařilo minulý týden vyřešit téměř všechny aspekty. Někdy se prostě nedá vyřešit všechno najednou, ale já si myslím, že to, co zde dnes děláme, že to dáváme k hlasování, jasně ukazuje, že jsme udělali opravdu velký, velký pokrok. Já bych se ráda vrátila k tomu, co říkal Jean-Paul Gozes. Všichni máme velkou zodpovědnost i vzhledem k řecké krizi. Musíme připravit legislativní balíček, ve kterém můžeme říci, že je to pevný základ k tomu, aby byla zajištěna potřebná daňová konsolidace, ale také to, že najdeme zpět cestu k hospodářskému růstu a pro naše občany. Máme ještě několik citlivých otázek, které nebyly vyřešeny. Já doufám, že společným úsilím dospějeme k řešení. Parlament svým postupem jasně dal najevo, že chceme zaujmout eh, jednoznačné stanovisko, ale jsme také otevřeni dohodě v prvním čtení. Ještě jednou vám děkuji za to, čeho bylo až dosud dosaženo a doufám také, že se nám podaří překonat ty poslední překážky v následujících týdnech. Děkuji. Děkuji, Korin, Antolín. Děkuji. Já bych také rád poděkoval za to, že jste mezi nás přišel, za vaši práci v průběhu předsednictví a za tu reflexi, kterou jste zde dnes přednesl. Maďarské předsednictví bylo poprvé, předsednictvím, které spustilo mechanismy pro spolurozhodování, jak jste říkal. Lisabonská smlouva zavedla evropský dialog a já si myslím, že v těchto třech aspektech hrálo vaše předsednictví důležitou roli. Další instituce vedly úvahy institucionálního charakteru. Trichet hovořil o tom, že bychom potřebovali ministra hospodářství. I komisař hovořil o tom, že bychom měli mít vysokého představitele pro hospodářství, stejně jako máme vysokou představitelku pro zahraniční politiku. Možná by bylo dobré, abyste se zmínili o tom, jakým způsobem by bylo možné sjednotit práci ECOFINu a dalších rad. Je také jasné, že Řecko je v centru naší našeho zájmu a myslím si, že bychom neměli hovořit pouze o Řecku. Je to krize, která postihuje celou Evropu. Je to spíše než hospodářská krize, krize politická v tom smyslu, že pravděpodobně je tak malá, že by měla být eh, rychleji vyřešena, ale ta pomalost eh, věci ještě zhoršuje a problémy tedy ještě narůstají. Dneska jsme diskutovali o balíčku o ekonomické zprávě. Vaše předsednictví na tom hodně pracovalo, ale chybí ještě kousek, aby se nám podařilo dosáhnout dohody. A já si myslím, že by to řešení mělo být vyvážené. Jinak to nebude dobré řešení. Vyvážené řešení musí vzít v úvahu podle našeho názoru potřeby růstu, aby zde jasně existovala perspektiva konvergence. A proto vyzývám Evropský parlament, aby i nadále usiloval o to, že budeme pracovat tímto směrem. Pokud jde o regulaci, tak tam bych, vás rád, eh, tam bych vám rád poděkoval. Pokud jde o short selling, eh, tak bych se zeptal, jak to vypadá zda rada udělala nějaký pokrok v tomto smyslu. A pokud jde o hypoteční úvěry, tak tam také probíhaly pracovní skupiny, které už dokončují vypracování textu a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody, že to už chybí opravdu jen málo. Děkuji. Right, uh, if I could, uh, go to... A nyní bych dala slovo vám, abyste mohla odpovědět. Ano, děkuji Sharon, drazí kolegové. Dovolte, abych poděkoval především za vaše milá slova směrem k maďarskému předsednictví. Je jasné, že jsme potřebovali vaši pomoc, podporu a také jsme ji měli. Hodně to pro nás všechny znamenalo. Když přijde na věrohodnost Evropské unie, tak s vámi na 100% souhlasím, že důvěryhodnost Evropské unie je nyní v sázce. Krize ještě není u konce. To je jisté. A teď je opravdu velmi, velmi nebezpečná doba. Máme krize zadluženosti, některých jižních státech eurozóny. A zároveň máme balíček o ekonomické správě pro budoucnost. Takže musíme uzavřít aspoň jednu z těchto věcí. Nemůžeme vyřešit řeckou krizi rychle, takže si musíme vybrat tu druhou věc. Tak to alespoň vidím já. Pokud jde o Řecko, ano, máte naprostou pravdu. Oba máte naprostou pravdu. Je to politická krize, i podle mě. A v kostce bychom měli být velmi opatrní v nasledujících měsících, protože neexistuje žádné jednoduché řešení řecké krize. Rád bych poděkoval Karen, Korin za její velmi milá slova. Podle mě jsme velmi blízko konečné dohodě. Myslím si, že na 99,9% nebo alespoň na 98%. No prostě blíží se to stovce jsme opravdu velmi, velmi blízko konečné dohodě a Evropa tuto dohodu potřebuje. To je jasné. Evropská unie je v nebezpečí z hlediska mezinárodních eh, měnových trhů, takže my potřebujeme nějaký úspěch eh, a právě balíček o ekonomické zprávě by mohl tímto úspěchem být. Proto si myslím, že bychom měli udělat ještě další krok, ještě další centimetr směrem k dosažení dohody. Antulínovi také děkuji za poznámky a otázky. Rád bych vám jen řekl, že můj první a největší dojem ze spolupráce s radou, komisí a ECB a samozřejmě vaším parlamentem je ten, že můžeme pracovat společně. Není to tak zjevné, jak se to zdá. Takže ano, my můžeme pracovat společně, takový jsem měl dojem a pořád ještě tento dojem mám. Prostě to funguje. Funguje to? ale je to trochu pomalé, trochu náročné. Někdy máme spoždění oproti plánu, ale funguje to. A samozřejmě s vámi plně souhlasím v tom, že nemůžeme vyřešit politickou krizi finančními prostředky. Je to politická krize. Dobře zakořeněná v historii Evropské unie. Tím hovořím také o Řecku, ale to bylo už mimo maďarské předsednictví. My jsme se zaměřili na svou práci v radě, na své úkoly. A samozřejmě země eurozóny řeší tu řeckou situaci. Pokud jde o balíček o ekonomické zprávě, tak bych řekl, že jsem pořád ještě optimista, ale já jsem optimista od přírody. Jsem pořád ještě optimista v tom smyslu, že věřím, že dosáhneme konečné dohody, protože jsme pod časovým tlakem, jsme pod tlakem eh, některých eh, důsledku z minulosti. Musíme vylepšit svou reputaci, takže ten balíček o ekonomické zprávě je důležitý pro budoucnost eurozóny, eura a také Unie. Ještě se zeptám Andráše, jestli k tomu chce něco dodat a ještě jednou vám děkuji za vaše milá slova. Andráši. Děkuji. Já mám dvě poznámky k finančním nařízením a potom k ekonomické zprávě, k finančnímu nařízení. To je také důležitá součást té celkové odpovědi na finanční krizi. Měli jsme také finanční a bankovní krizi, nejenom eh, krizi zadluženosti, krizi státního dluhu a je velmi důležité vyvodit z toho ta správná ponaučení a začít uplatňovat eh, správná nařízení v této oblasti. Určitě si vzpomenete, že když jsme byli na vrcholu krize, tak eh, short selling, eh, swaps a dalších kreditních produktů ohrozil stabilitu finančního trhu a my jsme reagovali tím, že jsme připravili nařízení ohledně short sellingu a teď jsme v dobré, na dobré cestě, abychom dosáhli dohody ohledně toho nařízení i zde s parlamentem. A za to vám děkuji. V roce 2008 na podzim byl eh, velký problém v tom, že systémy na ručení vkladu nebyly harmonizovány v Evropě, peníze plynuly z jedné země do druhé a lidé se snažili najít díry v systému a to se jim dařilo. Teď se nám podařilo dosáhnout společného přístupu v radě k nové směrnici ohledně záruk za, vklady. Tím se harmonizoval celý rámec po celé Evropské unii. jsou požadovány předem financované záruční fondy všude v Evropské unii a já si myslím, že polské předsednictví bude moci velmi brzy dosáhnout dohody v této oblasti s vámi. Je to už rozpracováno, je to na dobré cestě. Je to také důležitá lekce, důležité ponaučení z krize. Omezit riziko protistrany. Připomeňme si, co se stalo po pádu Lehman Brothers. Nové řešení bude spočívat eh, v založení tedy Centra pro protistrany v oblasti finančních derivátů. Emir je velmi komplexní a efektivní nařízení. V uplynulých šesti měsících jsme dosáhli skutečně velkého pokroku v diskuzích o této otázce na radě a včera měli ministři příležitost vést politickou diskuzi o těch zbývajících otázkách a věříme, že předsednictví rady brzy bude připraveno zahájit dialog s parlamentem. Vím, že parlament eh, je v tom trošku už pokročilejší, už eh, toho udělal více, musíme být velmi brzy připraveni. Další příklad, který tolik nesouvisí s krizí, ale také je velmi důležitý pro klienty. Pro obyvatele Evropy je nové nařízení SEPA, kde jsme také dosáhli společného přístupu a už jsme zahájili konzultaci s parlamentem a doufám, že když bude platit toto nové nařízení, budou z toho mít naši klienti prospěch a budou moci využívat eh, tohoto jednotného systému pro evropské platby. Ještě jedna poslední poznámka k balíčku o ekonomické zprávě. Budu mít příležitost říct také pár slov na plenárním zasedání zítra. Já opravdu věřím, a vidím to také na radě, že současný text, který už je tedy téměř odsouhlasený, je mnohem lepší a kvalitnější než eh, v dobách toho obecného přístupu. My jsme se na základě vašich návrhů dohodli na tom, že přijmeme tak důležité věci, jako je kodifikace evropského semestru. Já vám nyní mohu říci, že jste měli pravdu. Na začátku jsme se báli toho, že bychom měli dát ten evropský semestr do nařízení, do textu článku, ale měli jste pravdu. A také si velmi cením myšlenky evropského dialogu, aby se zlepšila transparentnost na celoevropské úrovni. A rada včera podpořila náš kompromisní návrh, aby se na této úrovni a v této formě začlenili také jednotlivé členské státy. Myslím si také, že začlenění vkladů, které přinášejí úroky, už v dřívějším stádiu do makroekonomických nerovnovách je velmi dobrým krokem, jak zlepšit celé schéma a na základě zásad, které byly prakticky už schváleny radou, jsme se rozhodli, že sankce by měla být uplatněna dříve, ale na postupnější bázi. Myslím také, že jsme zlepšili kvalitu té hodnotící tabulky i její rozložení. Máme zde teď ten dvojí přístup. Mnohem lépe to odráží to, co můžete očekávat od této analytické pomůcky v tom novém mechanismu dohledu, ale také jsme dosáhli velmi dobrého kompromisu ohledně zapojení Evropského parlamentu do přijetí této tabulky. A myslím si také, že je to velmi důležitý krok vpřed, že máme specifickou revizní doložku o Eurosecurities, aby se nechali pootevřené dveře. Víme, že zatím to ještě není úplně jasné, ale Musíme si ponechat otevřené dveře a musíme prostudovat možnost tohoto důležitého tématu. A konečně si myslím, že bylo velkým úspěchem, že jsme se dohodli na odložení nebo rozšíření toho hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. To je důležité. A včera dokonce rada souhlasila s tím, že v revizní doložce té preventivní složky SGP budeme mít také revizní doložku ohledně hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. A je to tedy za předem stanovených okolností. Rada se dohodla, že rozšíří to prohlášení, takže ve srovnání s tou původní verzí, která byla přijata v dobách eh, obecného prohlášení, dnes eh, existuje prohlášení, nebo bude existovat prohlášení o zhodě, které bude muset být předneseno veřejně. To znamená, že kdykoliv se rada nebude řídit doporučením komise, ale i působnost teď byla rozšířená. Teď se to netýká pouze doporučení komise, ale také návrhu komise. To jsou dva kroky, aby se posílil tento přístup a zároveň by se zavedla tato revizní doložka, což znamená, a je to dost jasné, že když ten eh, přístup nebude fungovat, tak bude nutné zrevidovat eh, rozhodovací proces v preventivní složce SGP. My jsme tedy podpořili to, co bylo původně přijato a později posíleno. Kdyby to nefungovalo, bude to třeba zrevidovat. Děkuji, já vás trošku honím, protože máme ještě tři poslance. Pan Šuntis, Jose Garcia Margalio a pan Langan možná pokryjí nějaké další otázky. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že nesmíme váhat. Pod... Nemusíme vést podrobnou diskuzi, maďarské předsednictví se chýlí ke konci. Máte tlumočení? Ptá se paní předsedkyně. Tedy maďarské předsednictví se chýlí ke konci a rovněž na schůze, proto budu stručný. Jsem velice rád, že jste zde mezi námi. Měl bych mnoho otázek, pane ministře, které bych vám rád položil. A to nesouvisí s tím, že byste zde býval nepokryl některá témata ve vašem dnešním vystoupení. Ne, souvisí to s tím, že za posledních šest měsíců, tedy za vašeho předsednictví, bohužel, bohužel, plénu Evropského parlamentu podstatě byla odňata parlamentní kontrola rady. Nevím, do jaké míry jste za to byl odpovědný vy. My jsme téměř neměli možnost mimo tedy písemné otázky pokládat otázky radě. Já vycházím z toho, že to nebylo vaše rozhodnutí, ale já bych rád alespoň krátce zmínil některá témata. Jak to vypadá s Řeckem? Jsou zde návr- eh, žádosti z, z řecké strany využívat fond pro přizpůsobení se globalizaci. Byl taková žádost předložena maďarskému předsednictví a další věc. Jak to vypadá s Mezinárodním měnovým fondem a podporou z jeho strany? Ta dohoda s MMF byla to dohoda na základě mezinárodního práva? A vy na radě ECOFIN, ověřil jste na radě ECOFIN, zda zapojení Mezinárodního měnového fondu do hospodářské a populistické podpory v rámci eurozóny, zda toto zapojení je opravdu v souladu se smlouvami Učinila rada opravdu specifické rozhodnutí, které by se týkalo dohody podle mezinárodního práva mezi orgány EU a mezinárodními finančními institucemi. Proč k tomu nebyl přizván parlament tak, jak se to předpokládá u dohod mezi, podle mezinárodního práva? Pane premiére, vy zde vystupujete Pane předsedo, promiňte, vy zde vystupujete jako ministr, rovněž jste hovořil o tom, že jste poslancem maďarského parlamentu a že jste tomu rád. Já se tedy ptám, jak eh, nahlížíte na tuto situaci jako poslanec, když vidíte, že parlament měl velice malý manévrovací prostor? Jakým způsobem chcete potom vytvářet politiku, která bude v zájmu vašich občanů, vašich voličů, když eh, v současné, ve stejné době v podstatě vážete sami sobě ruce, protože je tady ta otázka těch mezinárodních dohod, to není dořešeno. Děkuji. Jose. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane ministře za vaši dnešní přítomnost. Oscar Wilde říkal, že nejsou drze otázky, jen drze odpovědi. A vy, když budete teď odkazovat své předsednictví, tak já eh, využiji této příležitosti a poprosím vás, abyste byl při odpovědi trochu neopatrný. My jsme se všichni dohodli na tom, že Evropská unie není optimální měnovou zónou. Mysleli jsme si, že centralizovaná měnová politika a rozpočtová politika na základě koordinovaného přístupu a na základě paktu stability nám zabrání v problémech, ale nebylo to tak. Třetí konstatování je, že potřebujeme politickou unii. Měnová politika bez politické unie to je něco jako tygr vegetarián. A každý prostě si dělá, co chce, pokud jde o to, jak k tomu přistoupit. Trichet eh, hovoří o ministrovi financí, další navrhují eurobondy, europrojekty a tak dále. Jak se na to díváte vy? Jakým způsobem bychom měli dosáhnout té politické unie, i když zde máme velké překážky. Důležité je vědět, jakou cestou jít, abychom mohli překonat překážky. Vím, že zatím to možné není, ale mě by zajímalo z vaší zkušenosti, kterým směrem bychom aspoň měli se ubírat. Eh, Děkuji. Mám takovou krátkou otázku. Za prvé, maďarské předsednictví si podle mě odvedlo velice dobrou práci na tom není pochyb. A protože je to troj předsednictví, tak není třeba, aby k, o každém jednotlivém tématu, tedy každé jednotlivé téma, museli dokončit do 36. Když určité téma předají Polsku, tak to je také hodnotná věc. Takže my rozhodně nedopustíme, aby na nás někdo vyvíjel nátlak. A nyní bych chtěl odporovat kolegu eh, vy z Řecka, z komunistické frakce. Parlamentární kontrola rady to není naším hlavním tématem. Pouze v rámci Například co se týče rozpočtových vyjednávání, tam to přebírají národní parlamenty. Ne, my, my kontrolujeme komisi, my jsme spoluzákonodárci, takže pan ministr zde nemusí jak si vysvětlovat postup rady v oblastech, které jdou do národních kompetencí. A já ovšem mám pochyby, zda je vůbec rada ochotna vyvodit závěry. O tom můžeme diskutovat jako spolu zákonodárci. Když se podívám na ten balíček o ekonomické zprávě, tak vidíme, že to byl vždy ECOFIN, který se nedokázal dohodnout který nepřistoupil k nutným opatřením, který chtěl oslabit komisi. V minulých letech to byla vždy rada ECOFIN. A když zde nyní máme, no, chceme takový poloautomatický proces a ono se to opět odmítá, tak si myslím, že prostě oni nevyvozují důsledky. A další věc, s tím končím, to je ta regulace derivátů. Tam rada pod vaším předsednictvím třikrát změnila danou učila oblast působnosti, tak jak to bylo navrženo u OTC, pak to bylo pro všechny deriváty, pak to byly pouze OTC, teď to jsou zase všechny. Takže my jsme se tady drželi závěru G20 návrhu komise. Nikdy jsem nepochopil, jak je možné, že pod maďarským předsednictví se neustále měnila oblast působnosti směrnice. Možná by se mi to mohl vysvětlit. Za chvíli asi za tři minuty nám odejdou tlumočníci. Možná bychom mohli pokračovat ještě i chvíli potom, ale eh, jen v tom jazyce, který budeme mít k dispozici, takže buďte prosím co nejstručnější. Děkuji, Sharon. Pokusím se být opravdu co nejstručnější. Pokud jde o to, co říkal Nikolas. Řecké řešení nebo krize nebo drama nebylo na pořadu jednání Rady ECOFIN, protože za řešení krize je zodpovědná euroskupina, to je jisté. Pokud je o maďarský parlament, my Maďaři jsme dokázali změnit doporučení komise. Takže my jsme protestovali proti některým částem toho doporučení a především jsme byli velmi proti určitému změní toho dokumentu v pozadí za tímto doporučením a komise změnila velkou část tohoto textu. To se tedy týkalo zodpovědnosti maďarského parlamentu a vlády. Mohu jen říci, že máte absolutní pravdu. Měnová či daňová unie bez politické unie existovat nemůže. Protože je to jako Francie. V 16., 17. a 18. století trvalo to 200 let, než byla vytvořena jednotná země Francie. Nevím, jestli potřebujeme 200 let. Ani nevím, jestli máme 200 let. ale je to velmi, velmi pomalý proces, jak dospět k jednotné unii. Co potřebujeme? Potřebujeme daňovou unii, měnovou unii, politickou unii, potřebujeme eurodluhopisy a některé další prostředky k tomu, abychom vyřešili krizi. A A právě krize nám pomáhá posilovat Unii. Dále. Supondere crescit palma, jak říká staré latinské přísloví. A máme před sebou tyto dnešní krize. Děkuji. Yeah, uh, on... Velmi stručně k otázce derivátů a působnosti nařízení. Komise to chtěla zúžit pouze na miboburzovní deriváty a nevstáhnout to na deriváty, které se obchodují na burzovním trhu. Já nechápu, proč je riziko proti strany jiné, nebo proč by mělo být riziko proti strany jiné v těchto dvou případech, ale už za belgického předsednictví bylo dohodnuto, že se rozšíří působnost a že i deriváty obchodované na burze budou zahrnuty. Vím, že členské státy v tom mají různá pravidla a v uplynulých měsících jsme se hodně věnovali této záležitosti, abychom oddělili otázku působnosti, abychom ji rozdělili na různé dimenze, to znamená um, povinnosti hlášení, otevřený a spravedlivý přístup a další záležitosti. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout určitého kompromisu mezi členskými státy na tomto základě. Uh, Děkuji. Tím jsme uzavřeli otázky Připomínám poslancům, že dnes odpoledne ve tři hodiny budeme mít rozpravu o, o jedné záležitosti, a sice zprávě Gunnara Hokmarka o globální ekonomické zprávě, takže sem přijďte. Děkuji ještě jednou eh, maďarskému předsednictví za dobrou práci. Děkuji i já.